požadavků také pro dovozce z třetích zemí. Děkujeme, pane Kelly, takže tím dokonč, jsme dokončili eh, tuto eh, část vysvětlení hlasování. Eh, tím ukončujeme dnešní zasedání přijatá usnesení budou předána příslušným osobám a institucím. A tím tedy ukončuji dnešní zasedání. <laughs>